Dámy a pánové, zahajuji schůzi. Zápis ze včerejšího dne je k dispozici. Máte slovo? Děkuji, já bych chtěl vystoupit eh, k bodu 16 eh, zápisu. Bod 16 zápisu velmi správně připomíná, že jsem požádal, aby byla zahájena rozprava o stažení mé imunity a vy jste to odmítl. To je tedy v rozporu s tím, co bylo eh, tvrzeno paní eh, předsedkyní Angelili, která tvrdila, že jsem včera dostal slovo o mé parlamentní imunitě. To není pravda. Tento parlament mě zbavil zásadní ochrany jednoho ze svých členů, aniž by se mohlo k tomu kdokoliv vyjádřit v plénu. Ani dotyčná osoba, ani ty, kteří jej mohli obhájit. A nebylo to možné ani v rozpravě, ani při vysvětlení hlasování, takže já si přeji, aby to bylo uvedeno v zápisu a děkuji. E, děkuji. Děkuji. Domnívám se, že toto jsou vaše slova týkající se i zápisu. Děkuji vám a přesuňme se nyní k dalšímu bodu jednání a